poslanců, kteří přišli dopoledne. Zaznamenali jsme určité nedorozumění z hlediska doplnění bodu na pořadu jednání, výměna názoru eh, k obchodování a, eh, obchodování a rozvoji pan, eh, ke stanovisku pana Svenstna. Požádal mě sekretariát, abych vysvětlila toto. O tento bod požádala skupina Zelených, ale to už je dlouho. A proto nebyl bod zařazen do pořadu jednání. Sekretariát se snažil dnes napravit chybu, ale zjistili jsme to až na úvod dnešního zasedání. Proto ten bod na programu nebyl, což způsobilo problémy některým poslancům, kteří se nemohli dostavit. Odpovědnost za to nenese žádná politická skupina. Já už jsem tomu také nerozuměla, proč k tomu došlo, ale alespoň pro ty, kteří tady byli, je to jasnější. Il y a aussi, merci, un petit, une petite modification dans l'ordre du jour. Drobná změna v pořadu jednání, výměna názoru pro vytvoření dobrovolnických zdrojů přijde po bodu pana Gerence přístup k Sahelu, protože pan Gerenc nás bude muset opustit. Už, je opu- už nás opustil. Normálně by měl přijít. Máte, vážení kolegové, všichni hlasovací kartičky? Výborně. Já jsem teď byla zachráněna, protože vlastní kartičku nemám. Můžete se mi posmívat, že nemám kartičku sama. Ověříme. Pozdě que Oui? Ano? Mně chybí kartička. Tak zaplatíte šampaňské na konci jednání. I když bude z Katalánie. Takže budeš ukazovat prstem, jak hlasuje. Doporučuji, abychom si ověřili fungování tohoto zařízení a já musím říci, že se mi nedaří ještě v důsledku časového posunu, který jsem absolvoval, ale v každém případě nám kolega nabídne lahev šampaňského. Zahajuji hlasování. Le vote, eh, il en manque... Ah oui, du coup. Eh, ověřili jsme. Quelqu'un ne veut pas voter? Allô? Někdo nemohl hlasovat? Dobře. Le vote est clos. Voilà.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 Je vais peut-être être moins rapide aujourd'hui que les autres jours. Hein. Budu tedy hovořit méně rychle než obvykle. Budu hlaso- budem hlasovat unblock o zprávě pana Bermana. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ehm, konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno jednomyslně. A ještě jedno šampaňské. Ah A jeden se zdržel. Ale nedělejte si s tím hlavou, pane Bermane. Tak, další stanovisko hlasujeme en bloc. Kdo je pro? Tři pozměňovací návrhy. Proti? Zdržel se? Schváleno. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. Schváleno. Bravo, pane Bermane. A nyní se dostáváme k zprávě paní Šny... Jest Restmán, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. E, návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, zahajuji hlasování. Mm, e, dvě, dva hlas, pozměňovací návrhy. Klu. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 3, odstavec číslo 3, tedy pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 4, kdo je pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Rychleji hlasujte, končím hlasování a přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato, kdo je 7, konstatuji 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování k návrhu 7. Končím hlasování. 13, takže zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, přijato. Návrh číslo a vynechala jsem osmičku, říká předsedkyně. Návrh 8, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Proč, tedy pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11, kdo je pro? 12, opravuje se předsedkyně, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 14, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 15, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. No, je ven différence. Byl tam rozdíl, budeme tedy. Je nějaký problém? Nyní se dostáváme ke zprávě pana Kašmana. Návrh jedna, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdržel se. Kdo je pro? Proti? Myslím, že zamítnuto. Zahajuji hlasování o návrhu číslo 2. 26, le vote clos. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 3, kdo je pro? Ten vypadává. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, také zamítnuto, ověřím. No, je to opravdu těsně. E, hlasuji o, hlasujeme o čtyřce, kde končím hlasování. Zamítnuto. Návrh pět. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kde, e, číslo 6. Kdo je pro? Proti zdržel se, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Je to poměrně dlouhé. E, končím hlasování. Přijato. Co vypadává sedmička? Nyní ústní pozměvací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh číslo 8 vypadává. Musíme hlasovat odděleně. Návrh 8 hlasujeme odděleně, tedy Donc on en est où Ou 9 Donc, paragraphe 3, amendement 9, qui est pour 3.9, eh, kde pro, proti, zdržel se, přijato návrh 8, eh, pardon, 10, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, mm, eh, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, číslo 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 16 vypadává, 17 taky, 18, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jednomyslně, bravo. Pan Berman, paní předsedkyně, musím poznamenat, že na někoho, kdo strávil celou noc v letadle, si vedete velmi dobře. Děkuji.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 petit détail quand on arrive à amendement 32. Il y aura un détail. Il y aura un détail à l'amendement. Máme tady poznám, detailní poznámky k 32, o tom budeme hovořit. Amendement 38. Začneme tedy pozměňovací návrh 38, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme ověřit. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut.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 45, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 49 po dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit. Hlasujte prosím o prvé části 940. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 52 části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevím, musíme to ověřit. Hlasujte prosím o prvé části padesátky. Hlasování je u konce. Přijato druhá část. Ústní pozměňovací návrh druhé části, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, Bylo to příliš rychle. Dobře, znovu. Ústní pozměňovací návrh. Číslo 3. Kdo je pro? A zvedejí se ruce, kdo je proti. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to. Zahajují hlasování k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Hlasování je u konce. Přijato. Druhá část padesátky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh INTA 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 50 54 a 55, kde pro, proti, zdržel se přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 56 nebo odpadá? Odpadá. Návrh 57, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se Musíme to ověřit k druhé části. Zahajuji hlasování. Máte elektronickou kartu, hlasování u konce. Zamítnuto. Návrh 58, kde je pro? Proti? Držel se? Přijato. Odstavec 5, kompromis 3, kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 63. 63, kde je pro? Proti, zdržel se, přijato. 64, dvě části. První část, kde je pro? Proti, zdržel se, to Ověříme to. Bylo řečeno, že to ověříme. Hlasujte prosím první část návrh 64. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 67, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Hlasujte na, o návrhu 67. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Inta 5. 5. Kdo je pro? Inta 5. Proti? Zdržel se? Přijato. Inta 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 8, po dvou částech, kde je pro první část, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 9, kdo je pro? Inta 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Inta 10, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Inta 11, pro? Proti, zdržel se, přijato. Inta 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Inta 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh odpadá. Další také. A až 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 74. Hlasování a hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 75, kde pro, proti, zdržel se přijat. 77, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 79, dvě části. Z ústní části, první část, je pro, e, to mě ruší. E, takže první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací, ústní pozměňovací návrh. E, námitka proti, dobře. Druhá část. Druhá část, kde pro? Proti. stržel se, přijato. 79. To je třetí část, ano. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 80, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 82, kdo je pro, proti, musíme to ověřit. 82, zahají hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A nyní návrh INTA 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 84. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 85. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. 85. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 88, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 89, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 91, kdo je pro, proti, Musíme ověřit hlasování k 91. Hlasujte, prosím. Hlasování. Pospěšte si hlasování o konce. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh, k tomu byla vznesena námitka, ano. Návrh 92 eh, odpadá. Ne, neodpadá. 92, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 93, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 94, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh INTA neodpadá. INTA 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. INTA 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. INTA 12, pro, proti, zdržel se přijat. INTA 16, Máme tu tři části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 95, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 96, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98, kdo je pro, prosím, máme to ověřit. Eh, návrh 97, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. A tento návrh byl zamítnut. A já jsem řekla, že byl přijat. Ne, tak je to správně. 98, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 99, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 100, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 101, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 102, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Návrh 103, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 104, kdo je pro? Proti. Musíme to ověřit. Návrh 104, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Návrh INTA 14, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 105 odpadá, takže 108, kdo je pro, proti, zdržel se a nevím, musíme to ověřit. Myslím, že je to zamítnuto, ale eh, hlasujte pro 108. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 109, dvě části. První část, kde je pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 110, kdo je pro, proti, tak to není jasné, musíme to ověřit, hlasujte 110, já jsem unavená, vy nezvedáte ruce, takže hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 111, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit, 112, zahají hlasování, hlasování je u konce a návrh byl přijat. 113, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 114, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 115, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 116, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 117 dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 119 kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Dvě části. První část, kdo je pro, proti, přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 120, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 122, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 123, kdo je pro, proti, ověříme to. 123, zahají hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Úst ústní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 10. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 15, kdo je pro, proti, myslím, že byl přijat, ale ověříme to. 15, zahají hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 16. Kdo je pro? Proti? Se spožděním, pane Kašmane, nevím dost dobře, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 16. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 17. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. 18. Kdo je pro, proti, musíme to ověřit. Te... Teď jsme u osmnáctky, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 20, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 21, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 22, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 23, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 24, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 25, kdo je pro, proti, zdržel se přijat návrh 26, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 27, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh kompromis 2. Pokud pan eh, eh, Berman přestane se bavit a mě eh, rozptilovat, tak kdo je pro, proti, Ale zároveň tady zdůrazňujeme přátelství mezi lidem a na to nesmíme zapomínat. 28 vypadává. Ano. qu'est-ce tombe? Odpadá, tak se dostáváme k návrhu 31. Návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 32, dvě části. A ah, c'est là qu'il a le souci. Ano, tady byly ty problémy. Tak jaký problém tam máte? Eh, jenom jedno slovo. Tedy vypouštíme, nebo ponecháváme to slovo? No tak ať to řekne sám teda nějak. Takže je to bez slova EU. No. Donc, amendement 32 en deux parties. 32. Proti. Držel se. Je, e, prosím o kázeň. Zahajuji hlasování o první části. Bon, bah, teklu. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Pro, proti, držel se. Tak prosím, zvedněte ruce. Ověříme elektronicky. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 33 ve třech částech. První část pro, proti, přijato, eh, kdo bude třetí, druhá část přijato, třetí část kdo je pro, proti, zdržel se přijato, eh, čtyřka eh, pro, proti, zdržel se. Ověříme 34, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 35. Pro, proti, zdržel se přijato. 36, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh je jedna. Ne, jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvě. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Hlasujeme o celém stanovisku. Zahajují hlasování. Je to dlouhé. Prosím, snažte se. Končím hlasování. Přijato. Bravo. Blahopřeji zpravodaji. Après, après, après. Je fais une petite parenthèse pour... Euh, Takovou vsuvku vám nabídnu. Chci přivítat skupinu diplomatů, kteří se k nám připojili během našeho hlasování. Vítáme vás. Alors, nous passons euh, au rapport de Monsieur Tyrolien. Dostáváme se ke zprávě pana Tyroliana. Amendement numéro 11, qui est pour? Contre? 11 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Ehm, vypadává 14 potom. Patrice Tyrolian. Kdo je pro? Proti? O 14 budeme hlasovat. On le vote.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 tři část, dvě části, kdo je pro první část, proti, zdržel se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 18, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, ústní návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, ano, vypadává, Dvojka kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 20 vypadává. Ústní návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Na kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 24, kdo je pro, vypadává. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 7, Buď. rozpočet, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh ústní trojka, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Ústní návrh čtyři, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Vypadává 26, 26 vypadává. Návrh 27, kde je pro, ano, 27. Kdo je pro 27, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 28 vypadává 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Kdo je pro 30? Proti? Zdržel se přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Asi zamítnuto, ověřím 31, zahajujem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? pro 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh. Kdo řekl ne? Spice ten no,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 jak žádá pan Ponga, ale je to oddělené hlasování ve třech částech. Začneme tady. Ne, o tom jsme už hlasovali, budeme tedy pokračovat. Další část. Návrh pana Pongy. Tak, oddělené hlasování, kde pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kde pro, proti, eh, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ústní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 35. Kdo je pro? 7. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Návrh 37, kdo je pro, eh, tedy ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Druhá část 37. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Návrh číslo 38, ten nevypadává, ano, vypadává 39, kdo je pro, proti, uvěříme. Návrh 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 40, kdo je pro? Proti? Eh, eh, zdržel se, přijato, kde pro, proti, eh, zdržel, přijato, kde, 42, kde pro, proti, zdržel se, přijato, ústní návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, návrh kompromisní 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, Kompromis 5. Dostáváme se ke kompromisu 5. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis šest, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Buď šest, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 52, kdo je pro, proti, Držel se přijato návrh ústní 50, pardon, návrh 53, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 10, ústní, kde pro, proti, zdržel se přijato. Tak to vypadává. Buď dvě, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Buď tři, kdo je pro, Unblock? Uděláme blok až do desítky? 3 až 10, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. FAM. Unblock? Ne. Až do osmnáctky? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď unblock FAM 2 až 18, až 14, opravuje se řečnice. Bah, c'est ce que j'ai dit, jusqu'au 14. Oui. Donc, bloc... un euh, bloc femme 2 až 14 včetně. A do kterého návrhu tedy? Čili 11 a 12. Takže dvojka, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pět, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Šest, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Sedm, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Osm, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devět, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 15, kdo je pro, proti, zdržel se, nevím, Budeme tedy ověřovat elektronicky. O 15 hlasujeme, zahojí hlasování, končím hlasování, kde tedy přijato. Fan 16, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 17, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19, kdo je pro, první část tedy pro, proti, zdržel se přijato, druhá část 19, Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Vám 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení. Ústní návrh číslo 11, pan Ponka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, návrh 7, kdo je pro, proti, Přijato. Kdo je návrh ústní 12? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 14, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 19, eh, 10, eh, pardon, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, eh, FAM A, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto FAM B, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto FAM C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FAM F, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. G, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. H, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A citace jedna, kde pro, proti, přijato, e, dvojka, kde pro, proti, přijato, návrh tři, kde pro, proti, přijato, e, čtyři, kde pro, proti, přijato, e, pět, kde pro, proti, přija, zdržel se, přijato, fam citace jedna, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, fam dvě, kde je pro, proti, zdržel se, přijato, FAM 3, e, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FAM 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné závěrečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Bravo zpravodajce. Nous allons C'est bon <laughs> De fait. Alors, nous allons continuer. Budeme pokračovat. Eh, prosím o klid. Zpráva paní Meissner. Máme návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přijato. Nous allons passer au rapport de Monsieur Tyrolien. Vycházíme ke zprávě pana Tyroliana, paní Tyrolian. Eh, pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 empl pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 21 pro, proti, zdržel se schváleno. 32 pro, proti, zdržel se zamítno 3 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis A pro, proti, zdržel se schváleno.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 proti, zdržel se schváleno. Peš 1 pro, proti, zdržel se schváleno. 48 pro, proti, zdržel se schváleno. 11 pro, 12 eh, 11, opravuje se paní předsedkyně, pro, proti, zdržel se schváleno. 19, pro, 12 pro, proti, zdržel se schváleno. 24 pro, proti, zdržel se schváleno. 49 25 a nyní 25, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se schváleno. Dvacet 9 pro, proti, zdržel se schváleno. 51 pro, proti, zdržel se schváleno. 30 pro, proti, zdržel se schváleno. 31 na dvě části, kdo je pro první část pro, proti, zdržel se schváleno. dvoruhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se schváleno. 33 na tři části. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdržel se, schváleno. 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se,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 proti, zdržel se schváleno 41 ve dna dvě části, první část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto 42 pro, proti, zdržel se schváleno 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se schváleno 55 pro, proti, zdrželi se schváleno 45 pro, Můžeme to dát dohromady 45 až 56? Můžeme to odhlasovat unblock? Takže 45 až 56 pro, proti, zdržel se schváleno. 13 pro, proti, zdržel se schváleno. 57 pro, proti, zdržel se schváleno. 58 pro, proti, zdržel se schváleno. 50 pro, proti, zdržel se schváleno. 59 pro, proti, zdržel se. Raději ještě prověříme 59. Končím hlasování. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. Navrhuji hlasovat unblock od 53 až po 66, 64. Kvakat. Où Je propose du Navrhuji, abychom hlasovali unblock o 53 až 58. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 až 66. bloc Ne, to není možné, tak nemůžeme hlasovat. Navrhuji, abychom hlasovali až eh, od 60 až po kompromis D. Takže 60 až po, až po kompromis D. Pro, proti, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, <laughs> zdrželi se schváleno. 18 až po 72 pro, proti, zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Navrhuji 21 až po 24, abychom hlasovali a blok. Takže toto bylo také schváleno a nyní Hlasovali jsme tedy až po 84. Já jsem... A nyní jedna pro, proti, eh, schváleno. Dvojka pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A blok, čtyřka, tak to nepůjde. Takže čtyřka pro, proti, schváleno pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno 11 pro, eh, na tři části, první část pro, proti, zdrželi se, nevím. Takže to prověříme. Zahajuji hlasování o první části jedenáctky. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, 12 eh, a 14 blok pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka také byla schválena již a nyní 29. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. A nyní konečné hlasování. Zahoji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno jednomyslně blahopřeji zpravodaji.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 zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh ústní číslo jedna. Ústní návrh jedna. Pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasujeme o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, blahopřeji. Paní Levin. A nyní poslední zpráva paní Záborské. Alors, le dernier, Madame Zaborska, nous allons commencer. Zpráva paní Zaborské od odstavce 1, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Návrh 2, zahajuji hlasování. To se mi líbí. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato návrh ústní 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, Zahají hlasování o celém návrhu. Končím hlasování. Přijato jednomyslně. Blahopřeji paní Zaborské. Merci. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir, hein, mais... Nemusíte odcházet, vážení kolegové, nemusíte odcházet, nikdo vás nevyhazuje. Je les laisse sortir.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 Nous allons continuer, ceux qui veulent bavarder sont priés. Ti, kteří si chtějí povídat, eh, ty prosím, aby opustili jednací sál a budeme pokračovat. Dostáváme se k prezentaci studie nazvané eh, eh, Lidská práva a chudoba proti diskriminaci na základě kasty. Máme celou řadu usnesení v problematice kast, konkrétně usnesení z roku 2007, eh, problematika dalitu v Indii. Hm, dále v roce 2011 DV zorganizoval hm, veřejné slyšení věnované diskriminaci v Jižní Ázii na základě kasty. Ještě než dám slovo našim řečníkům, dovolím si eh, téma uvést a sdělit několik názorů. <clears throat> Nejprve Musím říci, že diskriminace na základě kasty patří k nejzávažnějším otázkám v problematice lidských práv a zatím eh, se je velmi rozšířená, protože se týká 260 lidí na světě, eh, konkrétně dali to v Ázii, kteří jsou předmětem diskriminace, jejich práva jsou pošlapávána. Setkáváme se eh, s problémy eh, při přístupu eh, k vodě a zdravotnictví a dalším základním službám Diskriminace na základě kasty představuje také zásadní překážku rozvoji. Dám slovo expertům, kteří přednesou výsledky studie, pak budeme pokračovat eh, tím, že dám slovo paní Langsdorf a Nejprve dám slovo expertům, kteří uvedou tuto studii. Nejprve tedy dám slovo paní Langsdorf která zastupuje Ekologický institut a bude hovořit 10 minut maximálně. Děkuji. La parole est à vous. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Velice vám děkuji za příležitost seznámit vás s politikou a s studií, která se týká lidských práv a chudoby a e, týká se zejména kastovní e, diskriminace. Řeknu vám nejprve několik slov, protože času moc nemáme, o e, charakteru a jednotlivých fázích, potom o kastovní diskriminaci v EU a potom se zmíním několika slovy o formách diskriminace na základě příslušnosti ke kastám a potom v pěti vybraných zemích Bangladeš, Indie, Nepál, Pakistán a Jemen a závěrem vás zdámím se závěry a doporučeními, které jsme předložili nebo co vy můžete dělat, jak čelit diskriminaci diskriminaci na bázi kasty. Tedy nejprve, eh, abychom si udělali obrázek, co jsou eh, kasty, jsou to eh, hierarchické útvary, které vznikají oddělením skupin na základě hierarchie. V podstatě to vychází z hinduismu, ale objevuje se to i v procesu práce. Netýká se to pouze jeho azijských zemí, ale i částí Afriky a například také Bali. Asi 260 milionů osob je dotčeno tímto problémem a 167 z nich žijí v Indii a většina e, žije v ostatních zemích Jižní Asie a v dalších, o kterých jsem hovořil. Největší skupina jsou tzv. dalité, e, kteří jsou mimo obvyklý systém kast, mají e, určitý specifický typ kasty. Dříve existovaly pouze v Indii, podle ústavy z roku 49 se o nich hovoří jako o nedotknutelných. Oficiální název, pokud jste se s ním setkali, nejvíce se to dotýká žen. Tady jsou ukazy protože se nacházejí na poslední příčce v důsledku nízkého vzdělání, zranitelnosti, malé možnosti se bránit. Jsou oběťmi násilí, včetně sexuálního násilí a jsou tu také velice zranitelné určité podcasty, To je třeba vidět ve spojitosti lidi e, e, s málo důstojnou prací jako odstraňování odpadků. Také je tu ještě jedna velice zranitelná e, skupina, to jsou děti, protože jsou diskriminovány v přístupu ke vzdělávání protože čas běží. Chtěla bych se zmínit o největšími problémy. Je to tedy eh, fyzické i verbální násilí, eh, dále eh, znemožení přístupu a možnost angažovat se ve společnosti, účastnit se náboženského života, vstupu do chrámu nebo je omezen přístup ke zdrojům a ke službám a členové kast trpí sociálním i ekonomickým eh, bojkotem. Eh, Dalité mohou například eh, nakupovat jenom v dalických obchodech. Dále diskriminace vzhledem k zaměstnání, protože kasty jsou právě vymezeny podle profesí. Takže určité pracovní příležitosti jsou vyčleněny pouze dalitům a nízkým kastám. Eh, přístup ke spravedlnosti je zásadní otázkou, protože legislativa proti eh, diskriminaci na základě kast existuje v mnoha zemích, ale uskutečňování té, tohoto eh, zákonodárství ještě velice pokulhává. Evropská unie se již zabývala diskriminací na základě kast při mnoha příležitostech. Evropský parlament se tím zejména zabýval a vydal různá usnesení, jako například situace lidských práv Dalitů v Indii. V loňském roce byla přijata dvě různá důležitá usnesení ohledně lidských práv a také, se to, také eh, usnesení, které se týká diskriminace kast v Indii.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 Omlouvám se, říká řečnice, ale tato usnesení se zabývají opravdu konkrétními eh, případy z Indie. Konala se celá řada slyšení, eh, spolupráce, rozvojová spolupráce pokračuje, ale eh, přesto to nebylo ještě začleněno do výroční zprávy o lidských právech EU. A velice stručně, jaké jsou kanály možného řešení této diskriminace, dialogy, dialogy o lidských právech, regionech. A nyní bych chtěla hovořit o tom, jak se tato otázka řešila v pěti zemích. Začnu Bangladéšem, abych vám ukázala, co je důležité. Je musíme mít na paměti vždy zemi a region, kde působíme. Chtěla bych zdůraznit to, že je zapotřebí mít informace, aby bylo možné eh, proti tomu vystupovat rozumným způsobem. Typické formy diskriminace, o kterých jsme již hovořili, eh, na základě kast existují. V Bangladeši je to segregace eh, vzhledem k zaměstnávání, ale i ostatní formy diskriminace je to eh, nezákonné, eh, ústava to zakazuje, ale eh, je v této zemi nízké povědomí o diskriminaci. Mezi Dality vládne obrovská chudoba, mají malé politické zastoupení Důraz na spolupráci EU s Bangladešem je tedy důraz na rozvojové spolupráci. Je to eh, několik kanálů, kterých je eh, možné eh, využít, když chceme čelit této formě diskriminace. Máme také dokumenty o této spolupráci a právě s touto diskriminací se zabýváme. Indie je eh, specifický případ, protože tady je největší populace dalitů, ale také eh, má Indie úplně jinou váhu ve srovnání s ostatními zeměmi. Diskriminace na základě kast byla diskutována již po celá desetiletí. Tato diskriminace je na základě ústavy z roku 49 zakázána, ale přes tu jsou e, různé formy diskriminace, jako e, ruční odklízení e, odpadků a kvóty pro dality byly zavedeny a Eh, odpovídají jejich podílu na obyvatelstvu uskutečňování příslušných opatření ještě není uspokojivé. To znamená, že se dalité nemohou eh, dostat do politické eh, reprezentace. Je to velice citlivá otázka v Indii, protože to bylo nesmírně obtížné, aby se o tom Evropská unie zmiňovala. V usnesení Evropského parlamentu je uvedeno, že bychom eh, tyto formy diskriminace měli řešit v Indii, ale doposud eh, to nebylo eh, řešeno na posledních eh, samitech EU Indie a ani se to neobjevilo v těch eh, dokumentech o spolupráci mezi EU a Indií. Do nástroje rozvojové pomoci tato otázka byla začleněna, ale někdy se to objevuje, ale ne jako hlavní téma a nekoordinovaně. Dále Nepál. Nepál dosáhl největšího pokroku, eh, protože eh, tato forma diskriminace v posledních eh, deseti letech zaznamenala urychlené řešení v roce 90 byla tato forma diskriminace zakázána a v roce 2011 byl eh, přijat příslušný eh, zákon a podařilo se tak zaplnit mezery v zákonodárství, které existovaly. Eh, takže Nepal opravdu velice využívá spolu spolupráce s Evropskou unii a byla předložena celá řada velice dobrých návrhů. Velice stručně k Pakistánu a Jemenu, protože eh, tyto země se zprabit eh, nespojují s touto formou diskriminace, ale eh, v obou zemích žijí velké skupiny nízkých kast. Je tu také problém uznávání tohoto problému. Objevilo se to také e, v spolupráci mezi EU a Pákistanem a Jemenem. Vypracovali jsme několik doporučení a závěrů, jak je možné situaci změnit e, legislativa musí přijmout příslušná opatření, aby se změnila situace v těchto zemích a v určitých regionech a je také eh, nutné zhromažďovat informace o těchto problémech v centrálních bodech, aby bylo možné v případě potřeby získat tyto informace. Zorganizovali jsme návrhy tak, že se Evropská unie již eh, naučila prosazovat lidská práva. Zaměřili jsme se na doložku eh, o opatřeních proti diskriminaci eh, ve všech dohodách a také na eh, klíčové oblasti jako eh, eh, práce a spravedlnost a je třeba vypracovat minimální požadavky pro tyto obory. Dále budu hovořit rychle. Předtím, než došlo k tsunami byla vypracována celá eh, řada eh, studií, která ukazuje, že nízké kasty jsou opravdu velice zranitelné, že se k ním nedostane potřebná pomoc a eh, tak je tedy nutné vyřešit humanitární pomoc a dále je nutné dát dohromady potřebné informace, vzdělávání a je možné postupovat společně s Dality a těmi nízkými kastami, které již mají e, celou řadu informací a je třeba soustředovat tyto informace v jednom centru. E, již byla vytvořena centra pro e, lidská práva ta mohou šířit eh, dále tyto informace. Eh, dala jsem dohromady tyto eh, doporučení, můžete se přečíst, je mi líto, máme už spoždění, říká paní předsedkyně. Proto jsem musela hm, trochu dbát na čas. A teď slovo dostane další řečník. Děkuji, vám a také vám děkuji za zařazení tohoto tématu na váš program. A zde já chci hovořit o tom, co může EU udělat, aby se eh, vyřešila tato diskriminace eh, asi 260 milionů lidí. Já také budu formulovat určitá doporučení. Pro některé kasty, například pro nedotknutelné a pro Dality znamená zařazení do této kasty eh, celoživotní osud, protože tito lidé nejsou prakticky, nevedou důstojný život. Speciální opatření a speciální legislativa eh, existuje a také tyto oběti v podstatě jim určuje jejich osud. Tyto lidé nemají přístup k veřejným službám, což je zaměstnanost, vzdělanost, zdravotnictví a tak dále. Často žijí odloučeně a také často to, tato diskriminace jde ruku v ruce s dalšími způsoby diskriminace a především toto se týká dalických žen a dětí. Dalitoe jsou využívání především jako nucená pracovní síla, také často se jich týká mučení. To znamená, že tato diskriminace je také důležitou příčinou sociální exkluze. Proto tato forma diskriminace má být systematicky řešena také v rámci multilaterální spolupráce, také v rámci Eh, eh, EU do rozvojové spolupráce, tak jak Evropský parlament eh, sdělil ve svém usnesení z prosince minulého roku, která se týkala také Dalitů a také diskriminace žen se zvyšuje v mnoha zemích. A to to souvisí s tím, že zde nejsou vynucovací možnosti, tedy možnosti vynutit si právo. V posledním desetiletí eh, eh, mechanismus OSN sledoval tuto situaci a podával informace o porušování lidských práv kvůli eh, kastovnictví a byly také předložena doporučení vládám a dalším institucím. Vysoká komisařka pro lidská práva vyjádřila své nepokojení na touto situací vzhledem k tomu, že eh, diskriminace na základě kast eh, představuje porušování základních lidských práv a také vyzvala členské státy OSN, aby proti tomuto něco podnikly. Evropský parlament již předložil určitá doporučení v této oblasti, ale přesto tady máme mnoho nezodpovězených otázek. A proto je třeba naléhavě jednat a také je třeba se tímto problémem Eh, oblasti lidských práv seriózně zabývat tak abychom mohli také konstruktivně o tomto problému jednat s příslušnými zeměmi. podpora Dalitů ze strany EU je velice cená, ale potřebujeme komplexní přístup. A proto se navrhuje, aby EU systematicky řešila a jednala o těchto problémech ve všech e, různých nástrojích spolupráce s příslušnými zeměmi. Protože Eh, diskriminace, která nadále trvá, souvisí také s tím, že nemáme dostatek strategie, jak tuto problematiku řešit. EU má určité nástroje, jak eh, tuto problematiku řešit. Také studie obsahuje určité konstruktivní návrhy jsou zde také uvedeny různé programy a pokyny. Na úrovni jednotlivých zemí je důležité, aby také toto téma se stalo součástí strategie v oblasti lidských práv. Na závěr bych chtěla zmínit tři základní body. Celková politika Eh, řešící diskriminaci na základě kast. Eh, tato politika musí se promítat do různých akčních plánů eh, a musí se tedy řešit například v otázce humanitární pomoci a také v, obraz, v rámci obchodní spolupráce. kast diskriminace v důsledku kast eh, také musí být řešena různými nástroji. EU by mohla proaktivně řešit tato témata v rámci politického dialogu a také by mohla vycházet z systému, který má OSN. A za třetí, tedy na závěr, EU by mohla systematičtěji zapojovat občanskou společnost a používat proaktivní přístup. Je také důležité, aby EU, tedy členské státy EU, e, nastolili toto téma v Radě pro lidská práva v rámci OSN. Ještě poslední věta. EU by také měla řešit e, tuto, tento druh diskriminace také v souvislosti s dalšími druhy diskriminace, jako například na základě pohlaví a tak dále. Děkuji, nyní dám slovo poslancům. E, jsme opravdu ve skluzu, proto vás žádám o stručnost. E, nejprve dám slovo Danskisovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co zde zaznělo o diskriminaci na základě a s tím, že to odpovídá také diskriminaci na základě mm, rasy, sexuální orientace a tak dále, pohlaví. Protože někdy e, nás to vede ke kulturnímu relativismu, což by vedlo k ospravedlnění kastovní diskriminace na základě specifik kulturních, která tam najdeme, ale to je naprostý nesmysl, protože eh, to neodpovídá morálce. Hm, proto jsem velice rád, že se tady eh, objevuje eh, důležitý pohled na delity, na nedotknutelné hm, a je to nesmírně důležité pro lidská práva a demokracii na světě. Musíme dělat maximum pro to, hm, abychom připravili co nejúčinnější nástroj ke sjednocení našich úsilí k vyřešení tohoto problému a velmi bych přivítal eh, zprávu z vlastního podnětu. Merci beaucoup. Děkuji vám a dávám slovo panu Kašmanovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, paní Langsdorfové a paní Erling za vystoupení. No, souhlasím s panem Ruskisem že argumenty, které jsme si tady cvičili včera eh, o diskriminaci žen, o diskriminaci lidí na základě sexuální orientace, eh, často bývají vysvětlovány kulturou, ale kultura se pak musí vyvíjet a měnit. Doporučení platí průřezově, týká se to řady výborů v tomto parlamentu a proto z celého srdce podporuji závěry, které nám jsou předkládány. Důležité je, aby spatřili světlo světa, tedy zprávou z vlastního podnětu tohoto výboru, který bude obsahovat také akční plán, včetně časového harmonogramu takové zprávy z vlastního podnětu, poněvadž to souvisí se všemi dalšími formami diskriminace. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Grez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také dvěma vystupujícím za jasné sdělení a poučné sdělení. Otázka, která se týká spíše komise, zcela konkrétně chci vidět, jaké metody, jaké strategie komise zavádí z hlediska bilaterální rozvojové pomoci z Evropské unie těmto státům, tam, kde existuje systém kast a musíme zde bojovat proti diskriminaci na základě kasty. Eh, jakým způsobem chcete snížit chudobu, již se tato diskriminace dotýká? Děkuji vám. Děkuji, říká předsedkyně. Pan Berman. Velice vám děkuji za tyto dvě naprosto jasné prezentace. Problém politického dialogu s Evropskou unii a s těmi zeměmi, kde stále ještě existuje diskriminace na základě příslušnosti ke kastám, ukazuje, že eh, problém bude nejsložitější ve vztahu k Indii, jako k nejmocnějšímu národu, který vůbec eh, nedbá na takovouto kritiku eh, je to situace nesmírně složitá, ale v globalizovaném eh, světě eh, Evropská unie vychází eh, z dárcovství. Jaká je tedy jedinečná role Evropské unie? Spočívá v obhajobě a v ochraně lidských práv a zajišťování stejných příležitostí všem občanům, ať už jsou jakéhokoliv eh, původu nebo sexuální orientace. Tento dialog je nesmírně složitý, ale přesto je důležitým úkolem Evropské unie. Snad bych možná opravil jednu eh, poznámku ve vaší velice správné zprávě. Příští nástroj DCI, vzájemná pomoc Indii, přesto umožní posilovat organizace občanské společnosti v Indii a já jsem si opravdu jistý tím, že Evropská unie bude muset podporovat organizace občanské společnosti, zejména z řad dalitů, protože na státní úrovni a dalších úrovních musíme prosazovat eh, právo. Děkuji. Děkuji, pan Kortés Lestra. Děkuji, paní předsedkyně prvé řadě bych chtěl poděkovat oběma referentkám za jejich přednášky. Domnívám se, že všichni víme, že Kasty velice souvisejí také s rozvrstvením společnosti, s vytvářením vrstev a také s náboženstvím. S veškerým respektem k náboženství e, máme problém, který se týká 100 milionů lidí. Je to opravdu velký problém, aby se dostali za hranice kasty. Tady žádná možnost není, žádné východisko. Jsou jim upřena veškerá lidská práva. Budou eh, navždy příslušníky své kasty a to i jejich potomci. Jediné řešení, které se nabízí, je vzdělávání, ale toho se dostáváme do téměř bezvýchodné situace. Je to eh, problém eh, vytváření vrstev ve společnosti, který ale souvisí s náboženstvím. Eh, můžeme přijmout tyto závěry a můžeme je předat dále spojeným národům a můžeme je také zapojit do činnosti našeho výboru, abychom vedli plodný dialog s občanskou společností. Předávám slovo panu Svensnovi. Děkuji, chci podtrhnout, že eh, toto není kritika předsednictví, ale je škoda, že máme tak málo času pro diskusy o těchto důležitých otázkách. Měli jsme tady dvě prezentace a naši dva poznaní, pozvaní hosté jsou vlastně také diskriminováni tím, že mají málo času a přitom to téma je tak důležité. Tak kdykoliv hovoříme o diskriminaci, nesmíme zapomínat ani na diskriminaci na základě kasty. Naše, naše hosté nám také sdělili, že eh, je důležité také eh, zvažovat tyto otázky, poučit se v této problematice a zdá se, že někdy zapomínáme jako kdyby neexistovala jiná diskriminace než ta, o které se tady hovořilo včera. E, a musíme si také uvědomit, že hledání řešení e, je nezbytné, i přestože to řešení není snadné a nenabídne se dnes a přesto, že to hledání je těžké, neznamená to, že složíme ruce do klína a nebudeme dělat nic. Eh, často hovoříme o Evropě, o demokracii, ano, eh, jde o demokracii, ale uvědomme si, že to třeba je také demokracie, která si netroufá hovořit o tomto problému. Eh, na to, děkuji vám za slovo. Děkuji, souhlasím. Nikdy nemáme dost času a já jsem to ani urychlit více nedokázala. Hlasování nakonec, i když bylo rychlé, trvalo stejně déle, než jsme předpokládali, protože všechna témata jsou důležitá. Vždycky jsme trochu frustrováni, ale bohužel to nejde jinak. Hm, prostě musíme respektovat časový harmonogram. A nyní eh, slovo dám opět paní Langsdorf, aby mohla odpovědět, pokud chce na různé otázky. Velice vám děkuji za všechny připomínky. Já jsem zaslechla jenom jednu otázku a ani se nedomníváme, že by byla položena mně. Takže jenom dvě připomínky, které bych ráda řekla po všech těchto komentářích. Jistě všichni se můžeme dohodnout v podstatě na tomto tématu. Na jedné straně je to snadné, ale na druhé zase složité. Všichni s tím souhlasí, že je třeba něco učinit, zejména ve vztahu k Indii, ale zjistili jsme, že některé věci učinit můžeme. To bych já ráda závěrem zdůraznila. Eh, Přišli jsme s několika nápady. Myslím, že je dobré, když si lidé vyhradí čas a budou o tom diskutovat a eh, zjistí, jak se Evropská unie zaměřuje na lidská práva obecně a co je tedy možné dělat proti diskriminaci na základě eh, kast. Bude dobré, když bude tento problém do, eh, začleněn do veškerých eh, dokumentů, které budou podepisovány s těmito zeměmi. Děkuji. La parole est à la commission. Děkuji, slovo má komise, pokud chce hovořit. Thank you. Thank you. Děkuji. Velice vám děkuji. Já jsem eh, paní Mendes. Nejprve bych vám chtěla velice poděkovat za prezentaci této zprávy a také děkuji za příspěvek paní neznám její jméno, ale několikrát jsme se s ní setkali. Nyní mohu říci, že prostřednictvím dialogu a zejména o lidských právech se Evropská komise snaží spojovat tuto tématiku i s finančními nástroji. A učinili jsme již prvé kroky k řešení tohoto problému. A zaznamenali jsme příklady v některých z těchto zemí, že některé projekty již fungují a skýtají větší prostor aby se mohly některé skupiny více rozvíjet, zejména dalité. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva byl zahájen díky kolegům v delegacích eh, na základě malých projektů a budeme diskutovat v nejbližším období o dalších nástrojích. Přikládáme tomuto významu, tomuto tématu velkou, velký význam a budeme se snažit eh, našim kolegům v delegacích dát k dispozici vhodné nástroje. Toto téma je obtížné, protože bylo vždy zdůrazňováno v tom smyslu, že veškerá diskriminace se dotýká zejména žen a dětí, ale eh, my se snažíme eh, zabývat tímto problémem a některé návrhy byly již přijaty. Snažíme se eh, je vnášet eh, do naší politiky a do nástrojů eh, při eh, spolupráci s občanskou společností. Děkuji, pan Kašman Výjimka může hovořit ještě jednou. Děkuji za laskavost, to je velká laskavost. Já doufám, že nebudu nijak snižovat upřímnost přímnost komise, ale pokud probíhají nějaké aktivity, tak selhaly 260 milionů a víc. To dokazuje jak bylo navrženo zelenými. Eh, také jsem podporoval návrh, aby vznikla zpráva z vlastního podnětu, aby obsahovala harmonogram a konkrétní kroky. Doporučuji, abychom to projednali na dalším zasedání koordinátoru, jelikož to vidím jako nesmírně důležitou cestu vpřed pro parlament. Děkuji, výborně. Alors, Nous allons, nous allons donc euh, passer au point. Dobře, nyní se dostáváme k bodu strategii pro region Sahel. Možná si vzpomenete, že jsme program maličko změnili, pan Polský ještě nepřijel, proto začneme přístup EU k sahelskému regionu. Zcela jistě se nás dotýká problém Eh, a katastrofální situace, zásadní problémy vycházejí z chudoby a z eh, malé schopnosti řízení a vládnutím. Ehm, problémy, které se dotýkají, jsou různé od války v Libii, konflikt v Mali eh, či změna klimatu. To vše se jich dotýká. Problém, který jsme sledovali v roce 2012, například tu, povstání Tuaregu, tak se eh, sledujeme samozřejmě také eh, potravinovou krizi v Sahelu a to všechno eh, také nám ukazuje, jak důležité je sledovat vývoj v realitě. V našem případě proto voláme po strategii rozvoje pro Sahel. Hmm, podobná strategie byla přijata již v březnu 2011 s cílem vyřešit právě tyto problémy. Sahel Ehm, je ehm, částí Eh, která má dopady také na jich, jich Evropy a ovlivňuje migrační toky, ale probíhají tam také nelegální obchodování a terorismus a musíme proti těmto jevům bojovat. Nestabilita také ovlivňuje stabilitu Evropy. Máme nejrůznější nástroje v regionu a tyto nástroje je nutné koordinovat tak, aby vznikl jasný a koherentní politický program, eh, který bude dlouhodobě mít za cíl dlouhodobý rozvoj, bezpečnost a stabilitu regionu. Vážení kolegové, ten pozitivní scénář by znamenal, že strategie pro Sahel umožní e, intervenovat Evropské unii a definitivně a nezvratně hájit zájmy, kredibilitu e, Evropské unie a jejich rozvojových politik za chvilinku k nám dorazí, aspoň doufám, eh, generálního tajemníka SVČ pana Popovského, který bude hovořit o těchto žhavých tématech, aktuálních tématech, proto doporučuji, abychom počkali pět minut, než se k nám pan Popovský eh, připojí, takže přerušuji na pět minut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 Voilà, donc, euh, comme je vous le disais à l'instant, nous avons parmi nous le secrétaire général adjoint au SEAE, M. Popovski, qui discute. Vážení kolegové, přišel k nám pan Popovský, který bude diskutovat o tomto aktuálním tématu. Děkuji vám za to, že jste přijal pozvání a předávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za iniciativu. A děkuji vám také za pozvání tak eh, takovýmto způsobem se můžeme podívat na problém Mali a také na problém Sahelu trošku ze širší perspektivy. A toto také propojím s naší strategií k sahelskému regionu. Myslím si, že bude pro vás zajímavé dozvědět se, jak komplexní přístup k Mali či k Sahelu spojujeme se společnou prací v oblasti rozvoje. Tady eh, mám sebou nového ředitele pro Afriku a Prétr právě navštívil také Bamako. To byla eh, mise společná mezi ESVČ a komisí a ona známí s dalšími plány. Pokud se týče Mali, Situace se vyvíjí velice dynamicky a stále se mění nejenom z hlediska bezpečnostního, což vidíme samozřejmě nejvíce, protože tam je e, francouzské vojáci tam jsou, ale také byla schválena mapa pro přechod a pro přerod a to je takový politický rámec pro Eh, i pro nás, abychom se zapojili do celého vývoje. O tom se diskutovalo minulý týden v Dublinu na eh, setkání ministrů eh, zahraničí a obrany. Ministři pro rozvoj rozhodli, že opět se obnoví pomoc, humanitární pomoc, a také dojde k rozpočtové podpoře a to není nepodmíněná záležitost. To je to, co řekly členské státy, že se musí určité podmínky zachovat. Například budoucí volby v Mali jsou podmínkou pro to, aby se finance daly k dispozici. Ale to opravdu jde o to, o obnovu eh, státní zprávy jak na severu, tak na jihu. Komisař Píbalks eh, dále bude diskutovat s ministry pro rozvoj ještě tento měsíc a ministři se především zaměřili především na e, školící misi v Mali a rozhodnutí padlo včera a již začínají rozmístovat e, pracovníci. Je tam 70 lidí mezi tím a v polovině března tam budou také rozmístěni školitele. Já jsem zmínil cestovní mapu. My také spolupracujeme zde s Africkou unii a také z OSN. Pokračujeme také eh, v naší eh, činnosti v oblasti bezpečnosti a pak také africké eh, státy již rozmístily 40 tisíc mužů v Mali a v sousedních zemích. OSN se tak již zabývá vyhlídkou, aby tato africká mise se stala misí OSN. To se může stát v následujících měsících. O tom se v New Yorku diskutuje. Já k tomu nemohu říci nic konkrétnějšího, protože vlastně nic nevím. Ale my jsme také v kontaktu s OSN a zjišťujeme, jak tuto misi bychom mohli podpořit. Pak je tady ještě další důležitý prvek týkající se lidských práv a respektování lidských práv v Mali. Neboť o tomto tématu se diskutovalo mezi ministry zahraničních věcí obrany a také bezpečnosti. My víme, že také eh, by jsme dostali zprávy o porušování lidských práv například ze strany malijských eh, vojáků a my chce, chceme e, instalovat určité monitorovací mise, například také ze strany Africké unie a na to jsme také našli příslušné finanční prostředky. Ale je důležité zahájit brzy program obnovy, tak aby se začala stabilizace vládního aparátu a pokud to bude nutné, pak také, aby se začala mediace mezi jednotlivými etniky společenstvími mise jela do Bamaka, jak již jsem řekl, a seškila se s místními orgány tak abychom věděli, co máme dělat, jaké nástroje budeme využívat. A také je tady určitá vyhlídka společných programů, protože Mali byl také jeden z kandidátů pro eh, společné plánování, ale kvůli příslušným událostem eh, vypadli z tohoto seznamu, ale možná, že bychom nyní mohli zase zahájit práci na společném programu s členskými státy. Eh, tak to se snažíme, aby komplexní přístup eh, zafungoval v této vojenské a také postvojenské situaci. Také kde jsme tímto způsobem fungovali, to bylo v africkém rohu již před určitou dobou. A tento přístup souvisí se závazky znakem, že chceme opravdu provádět konzistentní politiku, protože zde propojujeme celou řadu různých nástrojů, které máme k dispozici. To jsou rozvojové nástroje, politické nástroje, IFS, EDF a také je tady přínos EU e, ve, v oblasti bezpečnosti. Zde jsme také eh, rozmístili různé mise, například jako tomu je nyní v současné době v Nigeru. Já... Mě by velice zajímaly vaše nápady, jak se domníváte, že bychom měli eh, zde působit a jak bychom mohli eh, propojit rozvojovou strategii s dalšími programy. A kolega by vás také mohl seznámit s posledními událostmi v Mali. Děkuji, děkuji paní předsedající. Já bych vás chtěl krátce seznámit s výsledky eh, s cesty do Bamaka, která se konala v době schvalování cestovní mapy Národním schromážděním v Mali. Když jsme přijeli v této době do Bamaka, tak jsme také chtěli ukázat, Eh, také, že EU má zájem o eh, sledování situace v Mali a že také eh, jsme přesvědčeni o tom, že Národní schromáždění schvaluje velice důležitý krok. Na mise se skládala z ESVČ a komise. Byly tam zastoupeny jednotlivé regionální odbory a pak také odbory, které se zabývají řízením krizi, potom se zúčastnilo DEFCO, EFCO a také zástupci členských států. Složení delegace bylo takové, aby všichni aktéři byli zainteresovaní do této problematiky a dokázali ve svém odboru eh, a ve svém oboru podpořit eh, implementaci cestovní mapy. Musíme se jako EU dívat na Mali ze tří pohledů. A to je krátkodobý, střednědobá a dlouhodobá perspektiva. Tady máme vlastně trojkolejnost a ve všech těchto kolejích musíme použít různé nástroje a zde máme také různé lhůty na schválení rozhodnutí a jejich implementaci a také je, jsou zde různé lhůty na přípravu těchto nástrojů. Za prvé je to nástroj stability. A proč? Protože je to nejrychlejší nástroj, který může přinést výsledky. A jaké výsledky má nám tento nástroj pro stabilitu v Mali přinést? Za prvé by to byl výsledek, který souvisí s podporou politického procesu usmíření. Potom je to také přímá podpora při implementaci cestovní mapy z krátkodobého hlediska a potom příprava voleb a také poskytování pomoci pro znovu získané oblasti, kde odkud odešly vojenské skupiny a vojenské jednotky, především jsou to oblasti na severu. <coughs> Nástroj stability by měl obsahovat stejný přístup k severu a také k jihu. To je hlavní nástroj a hlavní přístup, který chceme prosazovat ve všech jednotlivých tématech. To znamená, že bychom měli přistupovat k oběma regionům stejným způsobem. A za druhé, je to obnova rozvojové pomoci a poskytování a rozvoj projektu. To se týká EDF kvůli převratu a také kvůli vojenské ofenzivě a kvůli potížím na severu jsme, zača, jsme ukončili provádění projektu a v této části bychom chtěli provádění projektů v oblasti potravinové pomoci a v oblasti vzdělávání a pitné vody znovu zahájit a tyto projekty mají být zahájeny nejenom na jihu, ale také na severu. Takže to je projektový přístup, to je ta druhá kolej, jak tak, abychom opět obnovili to, co již bylo zahájeno a abychom eh, více se soustředili na sever. A potom třetí věc je dlouhodobější, která a také tady si musíme uvědomit, co znamená dlouhodobost pro Mali, neboť mise navrhla, aby se předložil smlouva na budování státu. Takže tímto chceme ukázat, že hodláme také podpořit budování vládních struktur. A uvidíme, jak tato smlouva pokročí. Tato smlouva se nejdříve musí podpořit, musí se vytvořit a také o ní diskutovat. A komise bude mož, nás možná seznámí více s jednotlivými lhůtami a s harmonogramem, ale e, toto nemá být žádný zpomalený či odložený proces na konec tohoto roku. My si představujeme takový harmonogram, že e, tato smlouva by mohla být dojednána v prvních e, šesti měsících tohoto roku. Včera Rada ministrů zahraničí diskutovala a zapsala do závěru rady, že bude také svolána konference dárců koncem jara tohoto roku a to je další nástroj, který podpoří naše aktivity, naši činnost v Mali. My se hodláme využít různé nástroje a také hodláme zapojit do provádění těchto eh, nástrojů malijské orgány a politické činitele. Hlavní ním eh, nástrojem je nástroj pro stabilitu, o kterém již jsem hovořil a zde hodláme postupovat velice dynamicky, již byly zahájeny první konkrétní kroky a jak již bylo zmíněno, tak ministři zahraničí včera diskutovali o smlouvě či dohodě pro budování státních struktur a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v následujících měsících. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Charles Gerensovi, stálemu zpravodaji pro koherentnost a politiky rozvoje. Děkuji vám. A chci poděkovat panu Povovskému a také jeho expertovi na problematiku Mali konkrétně. Děkuji vám za vystoupení, za holistický přístup ehm, Evropské unie k řešení krize v Sahelu, konkrétně v Mali. Na úvod si dovolím položit několik otázek a pak budu komentovat Diskutovalo se v rámci Rady pro vnější vztahy eh, také o úloze zemí jako Saudská Arábie nebo Ka- eh, Katar, kde existuje podezření, že eh, poskytují úkryt teroristům. Zajímalo by mě, jak na to reagovala tedy Rada ministrů zahraničí. Za druhé, bych se rád zeptal na ozbrojenou operaci. Nejsem sám, kdo si myslí, že tato akce eh, musí vycházet z respektování mezinárodního práva. Ehm, intervence byla převážně francouzská a tím akceptovala princip vojenského zásahu ze strany ehm, eh, Bomas, tedy ze strany Združení eh, zaproafrických států eh, a mm, myslím si, že bychom mohli společně dojít k závěru, že tato eh, aktivita má vycházet z respektování mezinárodního práva. A další otázka, opět mezinárodně právní. Dva členské státy, které mají v Radě bezpečnosti právo VETA, vysvětlují svoji politiku v, v Radě pro vnější vztahy, a nebo je tomu jako dříve, že se o těchto věcech prostě nemluví. Proběhla výměna názorů na toto téma a jaké byly reakce členských států. Ještě doplním čtvrtou otázku. V tom vojenském zásahu Eh, byla Francie prakticky osamocena, to zjišťujeme tady v Evropském parlamentu. Eh, Mali v podstatě eh, požádala o zásah francouzské síly, obrátila se také na Evropskou unii jako takovou. To je nesmírně důležitá otázka. A, pro, a pokud jde o zbytek, tak s velkým zájmem sleduji vystupování SVČ, vůbec jednání této služby pro vnější činnost během krize s tím, že se jistě musíme shodnout na určitých možnostech, ale zároveň si také stanovit červenou linii, kterou nepřekročíme. Budu se tedy těšit na vaše připomínky. Já bych jenom rád poznamenal tolik, že akce eh, paní komisařky Georgievy byly naprosto příkladné. Skutečně eh, si myslím, že by nás mělo být víc. My jsme to už podtrhli během vystoupení paní komisařky včera na zasedání. Důležité je zasáhnout z pozice autority, hm, protože tím, také posilujeme princip nestranosti. To znamená, že by měla probíhat také jednání mezi jednotlivými službami sektory v Bamaku. Pokud jsem tomu správně porozuměl, tak eh, můžeme dosáhnout také této nestranosti, pokud eh, zapojíme do spolupráce Evropskou službu pro vnější činnost. A Myslím si, že to vše musí vycházet z jednoznačného a bezpodmínečného respektování zásady nestranosti. Máte také pravdu v tom, když podtrhujete, že musíme rozlišovat eh, podle časového horizontu krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky, kde probíhá ta nejdůležitější práce, eh, trvale udržitelná práce to je oblast, která také spadá pod mandát eh, Evropské služby pro vnější činnost. Tak v této souvislosti se musíme zaměřit na rozvoj jako takový. I tady musíme dodržovat zásadu partnerství. Já bych však rád zjistil, proč jsme nezdůraznili problematiku nedostatečného bezpečí v Mali, bezpečnostní situace. Já jsem diskutoval s ministrem pro rozvoj dříve, kde byl projekt a tehdy to bylo v roce 2002, tehdy mě odrazoval od zájmu tohoto regionu, protože šlo o diplomatickou půdu, proto eh, ambasáda Nizozemí, která také zastupuje naší zemi v Mali, mi v podstatě eh, nedoporučila oficiální státní návštěvu a to z důvodu špatné bezpečnostní situace. Jakým způsobem pak vnímáme dělení sil mezi povstalci a centrální mocí v Bamaku? já myslím, že se podařilo vyřešit řadu problémů z minulosti, ale přesto jaká je úloha Tuaregu, jaké možnosti eh, má vláda pro fungování. Co se stalo v této zemi? Eh, jak se bude připravovat její budoucnost, a je na budoucnost připravená a když mají proběhnout za pár měsíců volby, tak eh, jakým způsobem jsme na ty volby připraveni. Ehm, jakou strategii máte již od roku 2011, od března 2011, ta strategie byla dostatečná pro to, abychom předešli té krizi? Nebo zda se objevily další příčiny, ehm, které vedly ke vzniku této nežádoucí situace? Já na úplný závěr eh, už nebudu tedy raději nic dodávat, nechám slovo kolegům. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní dám slovo panu Bermanovi. Yes, thank you very... Velice vám děkuji za jasný přehled eh, o tom, co děláte a co plánujete. Já se omezím pouze na jedno téma. Je nutné obnovit veřejnou zprávu na přijatelné úrovni v Mali, protože byly vyrabovány budovy ministerstev. Je velice obtížné obnovit chod a administrativy eh, velice rychle v této zemi. Vyžádá si to investice. A pane Popovský, vy jste hovořil o rozpočtové pomoci. Mnohé členské státy a země, z níž pocházím, Nizozemsko k ním patří, eh, váhají, když se hovoří o rozpočtové pomoci. Ehm, má země se do takovéto podpory Mali v brzké době rozhodně nezapojí, ale eh, pro obnovu dobré funkceschopnosti jsou peníze zapotřebí. Já tedy podporuji myšlenku rozpočtové podpory, ale rád bych slyšel od vás podmínky, které které byste chtěl spojit s touto rozpočtovou pomocí. A chtěl bych vědět, zda máte vyčleněnou nějakou částku pro rozpočtovou pomoc v Mali. Děkuji vám. Madame de Kaiser. Děkuji, paní de Kaiser. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Děkuji vám, děkuji vám, pane Popisky. Faktem je, že před dvěma dny jsme měli to potěšení jednat s um, premiérem Mali, pak s paní komisařkou Georgievou a pak nyní máme možnost diskutovat s vámi. Právě tato tři setkání uh, jsou pro nás nesmírně užitečná. Um, Za prvé bych ráda řekla, že e, problematika Eh, intervence na straně jedné a prevence na straně druhé nesmí být opomíjena. Myslím si, že za poslední měsíce ESVČ jednala správně v oblasti crisis managementu, eh, krizového řízení s tím, eh, že si musíme ale také uvědomit, že jsme zažili adekvátní reakci na krizi, která vznikla. Myslím si, že to, co v dnešní době se e, vyvinulo, nám dokazuje, že to bylo správné. Zároveň samozřejmě nesmíme usnout na vavřínech, protože e, preventivní stránka našich politik možná si nedostává dostatečnou pozornost. Jedna konsolidace a stabilizace, hypotéza Eh, dalšího vývoje v Mali. Na straně druhé však musíme zvolovat i zvažovat druhou hypotézu, tedy určité gerilové války teroristických útoků, eh, které eh, se budou snažit umýmout moci a budou možná takové výkyvy. Zajímalo by mě, jak se předpokládá, že budou dále fungovat francouzské síly v Mali. Zatím se podílejí na výcviku vojáků a zajímalo by mě, zda jsou připraveni také nejenom na to, že by bojovali v běžné válce, ale právě v válce, eh, protože tato válka má svá specifika a mě by zajímalo, zda v tom preventivním plánu tedy eh, je uvažováno také o této variantě. A druhá věc, ke které se chci vrátit, je problematika lidských práv. Konkrétně především práv žen a vůbec ke tragédiím, k nímž v Mali dochází. Někteří zástupci ozbrojených sil bohužel byli také Eh, implikováni v těchto eh, politování hodných záležitostech, ale to se děje. Nejenom teroristé znásilňují ženy někdy, eh, tak činí i zástupci těch ozbrojených jednotek. I o tom jsme s premiérem diskutovali a on nás ujistil v tom, že neujdou trestu vinníci těchto činů. Ano, E, to je pravda, ale podívejme se například v Kongu, máme také některé příklady, které trápí e, nás všechny a e, o kterých ví celý svět. Hovořil jste také o nevládních organizacích. Setkali jste se také s poslanci, kteří, s poslankyně, které hájí práva žen a podobně, diskutují s nevládními organizacemi a podobně, ale Samozřejmě důležité je také, eh, že budeme o ženy pečovat, nabídneme jim lékařskou péči například. S tím, že v dalším kontraktu hovoříme o takzvaném state building, eh, tedy nemáme žádnou takovou smlouvu s Mali. Ehm, ehm, nemůže se stát, že by do takové smlouvy byla zabudována beztrestnost pro pachatele těchto činů, eh, protože zvnějšku můžeme situaci vnímat jinak. Můžeme vnímat ovlivnění soudu, zda tedy soudy budou jednat náležitě podniknou náležité kroky. Eh, zcela jistě budeme muset vývoj v tomto směru eh, sledovat, protože to nám v některých zemích uniklo. A pak ještě chci zareagovat na slova pana Popovského. Ehm, samozřejmě bude nutné také analyzovat e, vystupování SVČ zcela jistě v té době krize. A také je dobré, že vznikají společné mise. Zajímalo by mě proto, zda byste mohl říci, které služby se podílejí na tomto fungování ono to není dostatečně transparentní, ale já bych ráda slyšela, zda hovoříme o krizovém řízení a zda také jsme přizpůsobeni tomu, jak zvládat současnou situaci. Děkuji a dávám slovo panu Lizorovi. Merci, madame la présidente. Vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Velice vám děkuji za vysvětlení za Evropskou službu vnější činnosti. Mám nejprve několik kritických připomínek. Já se domnívám, že je to nesprávné posouzení procesu demokratizace v Mali a musíme si položit otázku, jak je možné, že mohlo dojít k takovému nesprávnému posouzení. Řekl to již kolega Görens. Sever byl eh, dávno známý jako nestabilní oblast a veškeré úsilí o regionalizaci v Mali bylo opravdu vágní. Před dvěma lety jsem navštívil Bamako a sledovali jsme za cíl, abychom oslovili místní orgány a občanskou společnost a podpořili jejich decentralizaci, ale eh, nenarazili jsme na pochopení, takže pro mě to znamenalo, že se dalo odhadnout, jak se vyhrotí situace v Mali po konfliktu v Libii, po té, co mnoho ozbrojených sil přešlo hranice do Mali a také nasazení jednotek ekovaku, i když je v současnosti vítané, je podle mého kritické, protože lidé žijící na severu jednotky ekovak pokládají za invazi africká mise prostřednictvím ECOVACu by se měla e, změnit rychle na misi Evropské unie, aby se posílila akceptovatelnost zejména mezi Tuaregy. Dále k úkolu Evropanů. Domnívám se, že je třeba naléhavě řešit rozdíly a konflikty mezi e, vládou a vojenskými silami. Dělící si čáry probíhají právě mezi vojskem a mezi eh, vládními složkami. Tady je třeba udělat ještě hodně práce. mě by zajímalo, eh, co můžeme udělat my, Evropané, aby v Mali došlo co nejdříve k novým volbám. Merci beaucoup. Je me donne, euh, Děkuji. Já si sama dám slovo na pár vteřin, abych zdůraznila také slova paní de Kaiser, že je nutné bojovat proti tomuto násilí, ehm, ať už je to v zónách konfliktu nebo ne, všude probíhají tyto trestné činy. Ehm, a my to všichni víme, všichni jsme to zaznamenali a já sama nemám ráda tu podmíněnost, ale myslím si, že tady bychom měli zdůraznit, že je nutné potírat tuto trestnou činnost, eh, protože my jsme eh, příliš tolerantní, zvláště zločiny na ženách, mladých dívkách, mm, dětech ještě eh, jsou skutečně strašné a myslím si, že je problém také v tom, že nejsme dostatečně nároční co do tohoto aspektu. A nyní dám slovo panu Povovskému. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Bylo mi položeno hodně otázek, já se pokusím eh, na ně na všechny odpovědět. Takže role Saudské Arábie a Kataru o tom ministři nediskutovali, protože my sledujeme situaci a vyvíjející se události, ale o tomto předmětu se nediskutovalo. Ano, mezi, e, vojenská akce se opírá o mezinárodní právo a tady také šlo o to, že se zapojila africká mise. Stálí členové Rady bezpečnosti byli v kontaktu s námi a také s Francií v rámci plánování této akce. Nebylo to žádné velké překvapení. Samozřejmě tuto akci vedla Francie, ale také ostatní členové a členské státy podpořili Francii. A my jsme také všechno toto sledovali Vláda v Mali se obrátila eh, o pomoc na Francii a předtím jsme diskutovali jak s Ecovaxem, tak i s Mali eh, o takzvaných podpůrných akcích a o školení eh, vojenských jednotek ale vzhledem k událostem se to všechno urychlilo a také rozhodnutí o misi padlo včera. Ale jsou tady jisté ještě články, které chybí. My tady potřebujeme například také vrtulník pro lékařskou evakuaci a podobně, ale dokonce i ty jsme našli. Já souhlasím s panem Gerencem, eh, vzhledem k hodnocení jednání paní komisařky Georgieve, která opravdu jednala velice rozhodně a skvěle. Všechno, co, co děláme, také musí být doprovázeno humanitární pomocí. Právě proto my koordinujeme tuto pomoc a také je třeba, aby ostatní chápali, že humanitární pomoc se poskytuje eh, neutrálně. A pokud se týče sahelské strategie a preventivní aspekt, my eh, se budeme snažit o obnovu právního státu a správních orgánů. Není to nic nového, že některé členské státy jsou zdrženlivé z hlediska rozpočtové podpory, ale všichni ministři se shodli na tom, že můžeme zahájit e, tuto smlouvu o budování správních orgánů a je třeba také formulovat podmínky. Některé členské státy již podmínky jmenovaly, například podmínky, které by se měly konat do července. A také datum konání voleb bude rozhodující pro rozmístění vojáků. A my také vyšleme pozorovatelskou misi na volby do Mali, také pravděpodobně s podporou Evropského parlamentu, tak jak se to běžně dělá. A tuto misi již budeme nyní, eh, již začneme nyní plánovat, protože tady nemáme příliš mnoho času. Paní de Kaiser se ptala na partizánskou válku. Ano, eh, tato válka tam existuje a my toto nemůžeme vyřešit eh, našimi vojenskými operacemi či vyškolováním vojáků. Nám půjde především o posilování místních organizací, také justice a policie. To je součástí akce, která byla zahájena minulý eh, týden. Tady tato akce má k dispozici finanční nástroj ve výši 20 milionů euro. A tady budeme například poskytovat praktická e, e, nástroje a zařízení, jako například různé vysílačky a tak dále. Plánování již bylo zahájeno a my také hodláme Eh, posílit misi v oblasti vyškolení četnictva a policie. Tuto misi jsme zahájili v Nigeru a také rozšíříme její působení na Mali. Máme styčného důstojníka, který je umístěn v naší delegaci v Bamaku a my zahájíme e, v tomto duchu proces plánování a také budeme spolupracovat s justicí a s bezpečnostními odbory. My všichni si uvědomujeme, že bezpečnost je také důležitým e, prvkem protože to se týká jak zemí DCI, tak i DFE. Takže nemůžeme pořád jenom hovořit o tom, že budeme vyzbrojovat ozbrojené síly, ale je důležité zahájit budování struktur. A otázka beztrestnosti. E, Beztrestnost také bude jedním z tématů, kterými se budeme zabývat. A kdo se podílel na misi. To byla geografická služba ESVČ a komise, potom to byla odbor pro reakci eh, na krize, na řízení krizí eh, z ESVČ, potom to byli kolegové pro mediaci, takže my tady se snažíme o mediaci mezi jednotlivými etniky, mezi Araby a Tuaregy a také tam byli naši plánovači z odboru CPCC. A potom také vyhlídky mise OSN. Ano, o tom musí rozhodnout OSN sama, ale my s nimi provádíme pravidelné konzultace. Já jsem se sešel s panem Lasuem, který je šéfem oddělení a také byl přítomen na schůzce v Dublinu minulý týden. Takže lhuty jsou ještě otevřené. Oni očekávají buď novou eh, rezoluci a nebo také E, se čeká rozhodnutí e, vlády a potom budou zakomponovány africké jednotky do jednotek OSN. A zde očekáváme také e, to, že OSN se na nás obrátí a sdělí nám, jim můžeme pomoci. Děkuji vám, budu stručný. Nejprve bych se chtěla vyjádřit k misi naší služby a chtěl bych zdůraznit, že mezi všemi službami bylo skutečné partnerství SVČ, komise, plus ECO, plus členské státy. Všichni velice dobře spolupracovali. Byla to přeshraniční účast různých typů služeb, abychom vypracovali určité posouzení a nešlo o to nalézt jenom nejrychlejší a nejlepší způsoby eh, podpory eh, středně a dlouhodobě, ale také jak vytvořit základ pro další programy. Matce již o tom hovořil původně jsme vycházeli z toho, že společné programování pokročí v Mali mnohem dále. A nyní chceme zdůraznit roli vedoucích delegací, protože ti vedou daný proces v zemi. Oni nesou odpovědnost za eh, angažovanost orgánu a ke strategii. Jednali jsme o tom s bezpečnostními experty, s úřady v Mali, se zástupci jednotlivých regionů i s našimi partnerskými zeměmi v regionu. A je jasné, že tu jde zejména o tři prvky, které umožnili eh, vypuknutí krize a její eskalaci v eh, Mali. Za prvé je to vnější přítomnost eh, přítomnost vnějších prvků a také je to dopad dominového efektu krize, která vypukla v e, e, Libii. E, za druhé, veřejná práva ztratila vliv v mnoha částech země a za třetí je to přeprava. Všechny tyto tři prvky umožnily převrat a vypuknutí vojenských akcí na severu. A situace se vlastně vrátila zpátky do doby před deseti lety a musíme velice důkladně posuzovat, jak postupovat, abychom se nedopustili stejných chyb v Mali. Co se týče strategie pro oblasti Sahelu, nemůžeme očekávat dopady domino efektu zvnější, protože jsme již přijali konečnou strategii, ale v důsledku eh, slabé vlády a také toho, té smlouvy o budování státu, jak už jsem řekl, jedná se o naprosto nový nástroj. Dohoda o vytváření státu vznikla v roce 2011, vyplynula z rozpočtové podpory pro partnerské země a myslím, že bychom měli klást důraz právě na to slovo smlouva, kontrakt. Není to typická rozpočtová podpora. A ta bezpečnostní složka je nesmírně důležitá pro všechny, pro nás, protože <clears throat> do smlouvy je třeba zapracovat veškeré podmínky a potom sledovat eh, vývoj, nejenom fyzický vývoj, politický vývoj. This wouldn't be one single... A tato smlouva by se mohla realizovat formou jednotlivých splátek. Eh, abychom tedy usnadnili monitorování situace, jak jsou plněny podmínky a jaký je vývoj přímo v místě. Děkuji vám. Máme před sebou ještě dva body a pan Berman má ještě několik vteřinek. Co můžete říci k tomu, kdy pan prezident Hollande dnes ráno řekl v televizi, že bylo sedm francouzských občanů uneseno v Kamerunu? Ano, je to skutečnost, to my víme. My víme, že jsou Evropané nyní zranitelnější než v minulosti jsou také mohou se stát obětmi únosu a prostě taková je skutečnost. Děkuji a nyní dám slovo panu Gerencovi na závěr. Mám čtyři body na závěr. My tady děláme velice hodně a v Mali se vidí pouze vojenská francouzská intervence, ale humanitární akce vidět není. A druhý závěr. Problém Mali není pouze problém národní, nejbrž regionální. Eh, musíme udělat maximum pro to, abychom rozvíjeli regionální rozměr. Eh, to, jak jste viděli také, eh, když jste naslouchali odpovědím na otázky paní Kezer, například kámerou a podobně, když třeba se probíhají únosy, tak to neznamená, že se to ztratí všechno, ty oběti. Prostě pachatelé eh, přejdou pár set kilometrů pouští a pokračují v té činnosti vedle. Eh, je potřeba tedy jednat v regionálním měřítku, neomezovat se na jeden stát. Proto je dobré mít, eh, důležité mít dobrou regionální strategii. A Zároveň v oblasti state building také musíme uvažovat o všech oblastech, které charakterizuje vyšší porodnost, vyšší počet obyvatel do 25 let, extrémní chudoba a téměř e, to vše se týká daného regionu. A za třetí, v té cestovní mapě bych chtěl jenom trvat na tom, a vy, když hovoříme o meditaci, dobře, to je důležité, ale my eh, si eh, to nemůžeme dělat za ně, to musí dělat Afričané sami a musíme je pouze přesvědčit, že nelze současné odpovědné eh, izolovat ani v komunitě Tuaregu, protože ti Eh, tam jsou také lidé, dokonce i mezi těmi autory převratu jsou lidé tedy, kteří si zaslouží podporu. Na obou stranách je najdeme. A zároveň je důležité, aby proběhlo další jednání věnované potřebám tedy abychom realizovali vše, co je nezbytné na regionálním plánu a zároveň si myslím, že musíme být ochotní nejenom o tom mluvit, ale především nabídnout pomocnou ruku. Když jsme tady odpoledne trvali na 0,7, tak, jak říkám, budeme ti poslední hlupáci. Ne, tak tomu není. Uvědomme si, že naše podpora nebude izolovaná, bude si žádat také dobrou vůli na obou stranách konfliktu. Děkuji vám. Děk, prosíme o mikrofon. Sans plus attendre, nous allons passer au point suivant. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Během minulého zasedání proběhlo sezení k výměně názorů v problematice dobrovolnického sboru od roku 2011. Náš zpravodaj eh, v této eh, souvislosti Proběhla tedy jednání a dnes se nám nabídne eh, návrh, který během dialogu s radou bude dále získávat další povu. Já nabídnu eh, takové hlavní body, dávám si slovo sama sobě. Eh, a vážení kolegové, už jsme se na půdě našeho výboru bavili o návrhu pro humanitární dobrovolnický sbor. Já se chci vrátit k diskusím na toto téma. Chci se také podělit o cíle, které stanovuje komise ve svém návrhu. Na základě toho některá ustanovení však zůstávají příliš vágní a žádají si upřesnění právě proto předkládám několik pozměňovacích návrhů. Konkrétně eh, chci eh, nabídnout konkrétní hodnotu návrhu. Spra- návrh zprávy také využívá nejrůznějších pilotních projektů z minulosti eh, a také konkrétně tedy Eh, navrhuji vyloučit eh, situaci, kde probíhají eh, interní konflikty, či kde by byla ohrožena bezpečností, bezpečnost dobrovolníků. V tomto kontextu je důležité posílit schopnost EU v oblasti přípravy na prevenci katastrof, snižování rizika katastrof a také Eh, posílení eh, pomoci v akutních pomoci, eh, situacích rehabilitaci a vývoj, rozvoj po katastrofě. Důležité je, aby dobrovolníci byli nasazováni na základě zjištění potřeb, analýzy potřeb v terénu. To najdeme již v návrhu komisy a iniciativa dobrovolníků by měla být nástrojem čistě humanitárním, který doplňuje eh, další humanitární akce. Eh, komise navrhuje hodnotící zprávu, průběžnou zprávu pro zhodnocení činnosti dobrovolníků v sektoru humanitární práce. Bude se také hodnotit Eh, efektivnost účinnost programu. Předpokládá se, že se zhodnotí realizace operačních cílů, to je však jenom kvantitativní podle komise a to pro mě není přijatelné. Já si myslím, že by tam měl být pro každý cíl alespoň jeden kvalitativní indikátor, tak eh, jak to vychází z legislativních textů. Eh, přínos humanitární práce, účinnost práce dobrovolníků a kvalita jejich práce, to vše by mělo být hodnoceno. Proto navrhuji komisi vytvoření jednoduchého systému, Eh, certifikace pro organizace, které se této práci věnují, hledání synergií s partnerskými nástroji a také s existujícími eh, iniciativy s tím, aby se snížila administrativní zátěž, která je přílišná především pro malé nevládní organizace. Je potřeba také vybírat podle specifického know-how. A zároveň musíme respektovat nejrůznější uh, kompetence mezi mladými lidmi například a také je důležité vždycky reagovat na konkrétní potřeby doporučuji, aby takto vznikli certifikovaní dobrovolníci, kteří pak budou zapsáni do rejstříku, který povede komise a komise pak bude hodnotit jejich zkušenosti a schopnosti a uzná také jejich angažovanost a to eh, jejich, což se bude moci využít také v jejich profesní činnosti. Partnerské státy, konkrétně státy eh, politiky sousedství a další, které mohou dobrovolně do těchto aktivit přispívat, budou také sledovat pokrok. Zároveň bude Eh, sledováno, jakým způsobem se dají vynakládat prostředky a to vše povede k posílení evropského občanství. Nakonec komise respektovala předpoklad, že musí respektovat Lisabonskou smlouvu aktiv přenesené pravomoci. Ehm, já tady navrhuji trošku jiné kroky, než navrhuje komise. Eh, které jsou v souladu s legislativou a které mohou využít nového nástroje pro rozvoj a spolupráci 2014 až 2020. Víceletá práce pak bude vycházet z přijatých aktů v přenesené pravomoci, dá tam možnost využít existujících předpisů a zároveň umožní uvolnit potřebné finanční částky. Ehm, zároveň formou komito, to, co bylo dříve zvoleno formou komitologie, nebude eh, dnes již nutné, nebude nutné schvalovat každou částku jednotlivě. V každém případě ráda zodpovím vaše dotazy a jenom chci říci, že eh, pozměvací návrhy je potřeba předložit do 26. února a nyní dávám slovo panu Cortez Lastrovi. Sí, señora Stifler. Ano, paní Stifler, děkuji vám, děkuji vám. A já nyní hovořím za Korina Kracu, která nemůže být dnes přítomná a ona říká následující. Při, eh, počet eh, přírodních katastrof a také vojenských konfliktů, které se dotýkají těch nejchudších, také omezují naši schopnost reagovat. A já se domnívám, že ochrana z nejzranitelnějších je nudeližetější. A výběr dobrovolníků by měl být řízen tím, že musí znát potřeby příslušné země a musí také znát příslušné zvyky také se má provádět jejich školení a výcvik a my také musíme eh, stále hodnotit na místě přínos těchto dobrovolníků. My také podporujeme myšlenku probíhajícího dialogu s komisí a já tady děkuji paní Stifler za její angažovanost. Oh, děkuji, já naprosto souhlasím s tím, co tu zaznělo, souhlasím s nezbytnou eh, evaluací. Prosím, pane kolego. Briefly, madam. Velice stručně, paní předsedající a paní zpravodajko, vy máte dva klobouky na hlavě. Já jsem si říkal, zdali máme zahájit program bez vyhodnocení pilotních projektů. Ale ta druhá důležitější otázka je, že ve světle summitu kde se sešlo 28 eh, šéfů státu a vlád a diskutovalo o rozpočtu a o škrtech eh, v rozpočtu a do jaké míry se to dotýká našeho programu, protože rada navrhuje seškrtání těchto rozpočtových položek. Tout à fait, je compte... Ano, to je opravdu důležité. Já jsem domníval, se domníval, že se nám podaří těm škrtům zabránit, ale nemohu k tomu říci víc. Ehm, nevím, zda by komise třeba mohla reagovat. Prosím, pan Jan Clark. Ben voilà, je sais pas vu, pardon. J'ai le cervical coincé, donc... Um, you, um... Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel k tomuto bodu nemám žádné informace. Lituji. Autre chose? OK, bah nous... Eh, nechcete už nic doplnit, eh, tak si myslím, že to můžeme uzavřít. Komise již nic nemá. Ještě eh, někdo z kolegů se chce vyjádřit? Ještě ano? No, Nejdříve bych vám chtěl poděkovat, paní předsedkyně, za tuto zprávu, která podporuje iniciativu a mnoho pozňovacích návrhů také zlepší text, ale je tady několik bodů, které vzbuzují určité pochybnosti, o kterých bych se chtěl zmínit. Vy jste o tom již na začátku hovořila, vy jste hovořila o víceletém eh, rámci této iniciativy v rámci pozměňovacího návrhu 46. To nás nepokojuje proto, protože my v té této fázi nemáme co dočinění s instrumentem pro sousedství či rozšíření, tak jak jsou to jiné nástroje, protože my opravdu v této oblasti nemůžeme předpovídat ani střednědobě žádné přírodní či jiné krize. A právě proto se domnívám, že musíme reagovat eh, humanitární pomocí a proto my zde nenavrhujeme víceletý rámec pro tuto iniciativu. My se nedomníváme, že toto by odpovídalo charakteru programu, protože se to, je to malý finanční nástroj eh, ve srovnání s ostatními velkými nástroji. A z tohoto důvodu bychom raději trvali na původním návrhu, který zahrnuje roční programy. A celkové nařízení víceméně formuluje střednědobý program na sedm let. A pak je tady ještě jedna záležitost, která se může objevit ve vztahu k dalším finančním nástrojům. To jsou například trastové svěřenecké fondy, to je eh, pozměňovací návrh 47 a ty jsou zde zmíněny spíše obecně v souvislosti s trialogem a možná, že by bylo vhodné podívat se na výsledek tohoto trialogu, abychom zjistili, jaký dopad to by mohlo mít na tuto iniciativu. Litujeme toho návrhu, aby sousední země byly vyloučeny z této iniciativy, protože my jsme navrhli zahrnutí těchto zemí spolu se zahrnutím kandidátských zemí eh, v souladu s linií a politikou komise otevírat tento program sousedním zemím. A pak tady byly ještě další programy, jako programy pro mládež a pro kulturu. A proto by bylo vhodné, abychom takto postupovali stejným způsobem u tohoto programu. Nemělo by to žádné rozpočtové dopady, byly by to eh, bilaterální programy a tyto programy by nevyužívaly evropský rozpočet. Pak je tady ještě několik dalších bodů vy žádáte o pozorovatele, to je pozměňovací návrh 52, kdy jednání výboru je již upraveno nařízením z roku 2011, kdy Evropský parlament má e, přístup, je se formuluje e, přístup Evropského parlamentu ke všem dokumentům, ale ne jako pozorovatel. My toto ani změnit nemůžeme. Vítáme pozměňovací návrhy ve v vztahu nerozmístování dobrovolníků v oblastech ozbrojených konfliktů. tento návrh také zmiňuje e, vnitřní nepokoje a my jsme o tomto také diskutovali s našimi e, právníky, kteří říkali, že eh, pojem vnitřní nepokoje se nepoužívají v rámci mezinárodního práva a právě proto doporučuji, aby se zde po, použil pojem eh, buď to ozbrojené konflikty, anebo eh, pouze lokální ozbrojené konflikty. A potom pozměňovací návrh 16 navrhuje, aby se zřídilo fórum pro konzultace. Nebylo by lepší toto řešit v souvislosti se sítí, která se navrhuje v nařízení, tak abychom se vyhnuli eh, vytváření dalších for, protože tady bychom mohli také se zabývat rolí sítě, která by také mohla poskytovat prostor a půdu pro konzultace. Dále vítáme také iniciativu zabývat se indikátory kvality. A v této souvislosti jedno malé varování. My bychom spíše chtěli omezit počet ukazatelů, tak abychom neměli celé spektrum ukazatelů, které potom budeme těžko sledovat. My doporučujeme, aby ukazatele byly omezeny na tři na každý cíl, takže jestliže se doplní ukazatele kvality, tak bychom je měli omozit pouze na počet tří. To jsou naše hlavní komentáře, ale celkově mohu říci, že vysoce vítáme tuto pozitivní zprávu. Merci beaucoup. Je vais tenir... Děkuji. Beru na vědomí vaše slova. Zcela jistě budeme se čekat na trialog a jeho výsledky, ale eh, jsem přesvědčena, že by mělo jít o evropský program a Eh, můžeme ji rozšířit o přidružené státy, to ano. Zcela jistě na tom budu dále pracovat eh, se svými kolegy. Já tedy mohu uzavřít, poděkovat vám všem za účast a dostávám se ještě k poslednímu bodu na pořadu jednání, eh, což je prezentace kolegy Kačmárka o misi delegace výboru pro rozvoj na svatý Vincent a Grenadíny, eh, což proběhlo prvního eh, prosince v Surinamu. Eh, v komisi byl pan Kašmarek a pan Neuser. Já dávám slovo panu Kašmarkovi. Rzeczywiście to była bardzo Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jednalo se opravdu o velice malou delegaci, která vycestovala po zasedání s zeměmi a KT jsme se snažili naplánovat ještě další dvě cesty. Jedna cesta vedla na svatého Vincenta a druhá na ostrov svaté Lucie. Nebylo možné získat dostatek členů pro cestu na ostrov svaté eh, Lucie, proto se uskutečnila pouze jenom jedna mise na svatého Vincenta. V podstatě jsme měli pouze jeden den. Eh, měli jsme velice naplněný program, ale ten jsme opravdu dobře využili. Získali jsme velmi mnoho informací o tom, jaká je situace eh, na svatém eh, Vincentu a v Grenadíně. Opravdu jsme se s touto zemí dobře seznámili. Setkali jsme se s význačnými zástupci a také s jedním zástupcem vládní strany a s jedním zástupcem opozice. Setkali jsme se s zástupci parlamentu Setkali jsme se s panem Gonzálesem, i když naše návštěva eh, připadala na sobotu. On nám věnoval určitý čas a pozornost. Je to osobnost, která ví, čeho chce dosáhnout, má jasnou představu o dalším vývoji této země a vedli jsme s ním opravdu nesmírně zajímavou diskuzi. Také jsme se zúčastnili setkání s ministry zemědělství, zdravotnictví a regionálního rozvoje. Co můžeme říci o této zemi? Je to opravdu velice malá země, velice malé národní hospodářství a toto národní hospodářství je velice senzitivní. Závisí to eh, na tom, že země je podrobena externím vlivům. Eh, dnes tu byla na návštěvě paní komisařka Hedegardová a ta správně řekla, že eh, klimatické změny a katastrofy si mohou vyžádat až 2% HDP a to se týká i svatého Vincenta a Grenadiny hurikán eh, si eh, eh, vyžádal 20 HDP. Jeden hurikán může způsobit tak značné škody, může téměř zničit celé národní hospodářství a to je obrovský problém pro takovou zemi, jako je svatý Vincent. Tato země čelí druhému problému a to, že její národní hospodářství není zrovna pružné. Hlavní příjmy pocházejí e, ze zemědělství. Je třeba se zmínit o pěstování banánů. Také má země značné příjmy e, z e, turistiky a potom její obyvatelé poukazují i značné prostředky do země. Kvalita tedy státních příjmů je velice omezená. Vláda se samozřejmě snaží eh, nalézt cestu, jak posílit eh, rozvoj v zemi a jak posílit zemědělství, ale eh, máme určité pochybnosti, zda je to smysluplný rozvoj. Je tu určitá představa a to vybudovat nové letiště. My jsme navštívili letiště a existuje spodný názor a to, že eh, nebude přilétat dostatek eh, turistů. Jde o navýšení z 200 eh, na 1,5 milionu, ale tam země nemůže pojmout ani tolik turistů, nemá dostatečnou infrastrukturu, aby mohla ubytovat tak takové velké množství turistů a vedou se značné spory o výstavbě nového letiště a tento spor není vždy transparentní. Zástupce opozice nám sdělil, že letiště by velice zatížilo rozpočet země. A že Některé eh, prostředky přichází z pochybných strojů, také z Venezuely eh, nebo eh, na, na, podí, na vypracování projektu letiště podílel kubánský inženýr. V každém případě to chybí transparentnost a proto opozice se k tomu staví kriticky, ale v každém případě je dobré, že se opozice vyjadřovat může. To znamená, že v zemi eh, vládne demokracie. Neměli jsme dojem, že by byl vytvářen nějaký nátlak nebo úsilí eh, určitá eh, témata zamést pod koberec. Vzhledem k některým dalším problémům, o kterých jsme se snažili jednat při naší cestě, bych chtěl říci, že můžeme mít tedy určité pochybnosti ohledně dalšího vývoje národního hospodářství svatého Vincenta. Existují tam velké banánové plantáže, spravedlivý obchod s eh, banány a <clears throat> samozřejmě je také možné usilovat ještě o efektivnější způsob pěstování. Měli by se tam snažit o větší diversifikaci zemědělství. Máli země nalákat příliv turistů do země, tak by bylo třeba, aby nebyla závislá eh, příliš na dovozu a také dovozu potravin. Mělo by být atraktivnější eh, pěstovat i některé místní plodiny, tak by se zlepšila atraktivita celé země. Cestovali jsme také po místních komunikacích, které se používají k přepravě banánu a musím říct, že tyto cesty jsou v katastrofě katastrofálním stavu. Jsou to spíše stezky a ne silnice. A vláda by si přála, aby Evropská unie investovala do vybudování silniční infrastruktury a aby se postarala o to, aby se rozjelo zemědělství i ve vzdálených oblastech a aby to vedlo k rozvoji eh, místního trhu. Myslím, že největším problémem při našem jednání byl záměr vybudovat nové letiště. Jinak vláda ví, kde má problémové body a počítá s pomocí Evropské unie. Co se stále znovu objevovalo v diskuzi, je to, že spolupráce s Evropskou unii funguje dobře a že je pomoc poskytována bez politického vlivu. To bylo hodnoceno jako velice pozitivní, ale tak nějak mezi řádky také zaznělo, že e, pomoc poskytovaná z Venezuely bývá někdy spojována s politickými podmínkami <clears throat> a na rozdíl od pomoci ze strany Evropské unie, čehož si na svatém Vincentu velice váží. Protož dovolte, abych ještě jednou všem poděkoval, kteří připravovali tuto cestu sekretariátu. Také děkuji úřadům na svatém Vincentu, velvyslancu Michael Vakert byl u nás zástupce Evropské unie na Barbadosu, který se také stará o svatého Vincenta. A mohli jsme si přímo v místě porovnat informace, které jsme e, obdrželi předem a měli jsme dojem, že spolupráce mezi institucemi fungovala opravdu velice dobře. V našem e, e, výboru jsme občas nesli určité výtky, ale jinak musím říct si, že spolupráce byla velice dobrá. Ještě jednou děkuji všem, kteří nás podpořili a přispěli k organizaci této cesty. Děkuji. Chtěl by se někdo zeptat? Prosím, pane Mise byla úspěšná, protože byla dobře připravena ze strany sekretariátu a webová zpráva je naprosto výborná, není co dodat. Prosím, další kolegové? Ne, už tady není. Je vais être un peu bref. Budu tedy stručná. Dám tedy slovo komisi. Komise si také nechce vzít slovo a proto dám slovo opět panu Košmarkovi pro závěr. Byla to velice dobrá mise a myslím si, že jsme získali tolik informací, kolik jsme opravdu mohli, takže to byla krátká mise, ale velice účinná a efektivní. Výborně, děkuji tedy panu Kočmarkovi za prezentaci. Má někdo něco pro bod různé? Není tomu tak. Příští schůze Ehm, výboru pro rozvoj proběhne v Bruselu 18. března od 15 do 18.30 a pak 19. března od 9 do 12.30 a pak od 15 do 18.30. Děkuji vám za spolupráci. Předsedající Leskavě děkuje také tlumočníkům, také děkujeme a ehm, schůzi prohlašuji za uzavřenou. Děkuji.